morning, uh, dear colleagues, dear invited guests. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, zahájíme dnešní schůze. Nejprve je to přijetí našeho pořadu jednání. Nemáte-li proti tomu žádné připomínky, tak to budeme považovat za schválení. A jestli dovolíte několik sdělení z mé strany, lingvistický profil, dánština, chorvačtina, gelština bohužel nebudou k dispozici na dnešním jednání a zároveň to bude lotiština, která není k dispozici. A nyní zde máme jmenování zpravodajů. Paní Anderson, která bude zpravodajkou u protokolu pro eliminaci nezákonných tabákových produktů. A dále je to část 5, eh, eh, odstavec 3 smlouvy o fungování Evropské unie, kterého se to týká, tato zpráva. Poté jsou to naši zpravodajové pro stanoviska, paní Bjork, která byla jmenována zpravodajkou pro stanovisko ke zprávě o implementaci směrnice z roku 2011 číslo 36 z dubna 2011 boj proti obchodování s lidskými bytostmi a ochrana obětí z genderového hlediska. A dále zde máme paní Stevens, ta je zpravodajkou pro aplikaci e, směrnici Rady pro rovné zacházení v oblasti zaměstnání a paní Valerou, která je zpravodajkou pro stanovisko boj proti obchodování s lidskými bytostmi na externích hranicích EU. Dovolte, abych vás ještě informovala o tom, že budeme v 10.30 hlasovat. Proto bych vás velice ráda poprosila a zároveň asistenty o to, aby poslanci měli k dispozici hlasovací karty před tímto hlasováním. No a nyní se můžeme podívat rovnou na náš první program na našem dnešním pořadu jednání. Je to situace ve Středomoři a holistický přístup k migraci. Dojde k výměně názorů, analýze toho, jakým způsobem jsou finanční prostředky v této oblasti využívány, pokud jde o mm, fondy v naléhavých záležitostech pro oblast migrace a rozvoj. Máme zde tři pozvané hosty. Jednak je to pan Jörg Monar, který je rektorem College of Bruges. Dále je to pan Koller, který je zodpovědný za příslušné oddělení z nizozemského ministerstva pro spravedlnost a dále je to pan Gabriel Barbatej, který je ředitelem programu pro implementaci v rámci Všeobecného inspektorátu pro imigraci. Takže vás všichni vítám a než vám dám slovo, dovolte, abych se obrátila na spolu zpravodaje. Paní Roberta Macola, tu nám bude zastupovat dneska paní Vocenberg a paní Cecil Kienge je zde rovněž na úvod našeho dnešního jednání. Takže rovnou bych poprosila paní Vocenberg, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, děkuji vám všem. Jak jste se o tom již zmínila, paní předsedající, já zde zastupuji paní Robertu Mecolu a jestli dovolíte, přečetla bych vám její postoj. To, jakým způsobem jsou evropské fondy využívány v oblasti migrace, je zásadním pro tuto problematiku. Pouze vyhazování peněz daňových poplatníků aniž bychom zde měli dohled a potřebnou odpovědnost, by nezlepšilo tuto situaci. Pouze by to vydávalo vlastně mm, špatný signál, to, že se skutečně nemůžeme dostat dál z této situace. Samozřejmě, že potřebujeme analýzu toho, jakým způsobem jsou fondy v této oblasti využívány, včetně fondu pro rozvoj a pro naléhavé záležitosti. A když hovoříme o fondech spojených se zahraničními a rozvojovými politikami, nesmíme si dovolit eh, nechat se odradit tou multiplicitou různých finančních ehm, projektů, oblasti Musíme se zaměřit na ty projekty, které přináší příjmy příjem a benefity pro dané země a zároveň se podívat to, jakým způsobem se využívají tyto finanční prostředky v zemích původu, v transitních zemích, komu, eh, ke komu se dostanou a zda se využívají tím nejlepším možným způsobem, tak aby tyto eh, země a obyvatele těchto zemí skutečně z toho těžili. A samozřejmě, že si myslíme, že bychom mohli těmito našimi prostředky pomáhat těmto zemím zásadním způsobem se vzpamatovat z těžké situace a nesmíme zapomínat na to, jak důležitý, důležité jsou tyto fondy a zároveň eh, vytvořit určit a zároveň si uvědomit, jak složitý je ten rámec spolupráce v této oblasti se třetími zeměmi. Naše finanční prostředky by se měly využívat i především pro příčiny Eh, migrace a zajistit stabilní ekonomiku, adekvátní infrastrukturu, vzdělávání, zdravotnictví v zemích, kterých se to týká. Konečný výsledek eh, využívání těchto fondů by nemusel znamenat pouze to, že tito lidé neopouštějí jejich eh, zemi původu, ale i v podstatě zlepšení klimatu, prostředí, ve kterém budou chtít zůstat a budou moci zůstat nejefektivnějším nástrojem pro odrazení lidí od toho, aby rizikovali svůj život, je poskytnout jim budoucnost v jejich zemi. To znamená cílená rozvojová pomoc musí být využívána i pro zlepšení pohraničních politik a uplatňování práva a zákona v těchto zemích. Tyto země, které využívají evropské fondy, musí využít to prostředky pro dané účely a Eh, musíme samozřejmě zajistit záruky, které eh, toto zabezpečí. Zároveň se můžeme podívat na to, jak země, které využívají rozvojovou pomocné humanitární pomoc, jakým způsobem spolupracují s námi v, v řešení migrace. Pokud jde o akce v oblasti migrace a azylu, kontroly hranic, boje proti obchodování s lidmi, návrat Eh, uprchlíků. V této oblasti vnitřní záležitosti rovněž se musíme podívat na to, jak jsou využívány tyto prostředky a zdá skutečně byly využity tím nejúčinnějším možným způsobem. Čísla komise vidíme, jak to vypadá, pokud jde o rozpočet, asyl, migraci, eh, jaká částka se využívá na interní záležitosti, interní bezpečnost hovoří se o tom, že je to méně než 1%, i když je to přibližně 10 miliard eur pro stávající finanční období, přesně to méně než 1 milion. To to navýšení, ke kterému došlo, my vítáme a zdůrazňuje to zároveň závažnost celé problematiky. Ovšem musíme se podívat i na řízení, manažment těchto fondů a analyzovat, zda se využívají tím nejlepším možným způsobem v celé EU nej, nejzákladnějším v této problematice je to, že tyto finanční prostředky sice jsou zásadní, ovšem nejsou nějakou nahrážkou pro spravedlivé a konkrétní opatření v oblasti solidarity. My nemůžeme pouze nějak eh, poskytnout finanční prostředky a očekávat, že se to vyřeší samo, nebo si říká, a tak my jsme navýšili rozpočet, tak je všechno v pořádku, dělali jsme svůj díl práce. Ne, musíme samozřejmě eh, zajistit, aby každá členská země udělala svůj díl práce v tomto ohledu. Děkuji vám za pozornost, těším se na vaše vaše názory a samozřejmě určitě se těším, že to všechno poté zahrneme do zprávy, kterou připravila Roberta a Cecily. Děkujeme, Elizabeth, a nyní má slovo paní Kienge. <clears throat> Děkuji za slovo. Správný přístup k fenomenu migrace předpokládá, že členské státy vybudují efektivní systémy pro přijímání migrantů. Není pochyb o tom, že členské státy, které jsou vystaveny silnému migračnímu tlaku, potřebují zvláštní podporu, zejména finanční. I to je zásada, která je zakotvena v článku 80 smlouvy. Jde zde o koncepci solidarity i finanční povahy mezi členskými státy EU. Ale bohužel v Itálii Eh, se dozvídáme stále více o zneužívání ehm, peněz, prostředků z fondů, i těch, které jsou určeny pro migraci. Tyto peníze jsou v podstatě určeny uchazečům o azyl, ale pouze malá část těchto prostředků skutečně jde ku prospěchu azylantů. Místní úřady a také dobrovolnické organizace odvádí každodenně obrovskou práci, ale existuje také velká stínová zóna. Často se vypisují veřejná za veřejné zakázky, které nejsou zcela transparentní a pak je zde oblast ilegální a toto vše se děje na úkol těch, kteří prchají před válkou a pro následováním. My ovšem máme morální povinnost tyto lidi chránit. A proto je důležité, aby přijímání uprchlíků probíhalo transparentním způsobem, a to na základně přiměřených standardů kvality. Je třeba, abychom zajistili, že lidé bez skrupulí nebudou možnost se obohacovat finančními prostředky, které jsou určeny pro ty nejslabší. Bohužel je tomu často tak, že za takovými to nesrovnalostmi se skrývá obrovský korupční systém. A e, to e, neplatí pouze pro mou zemi Itálie, ale přes toho je naše hranice. My se tedy ve zprávě soustředíme na, právě na tuto otázku. Jasně ukážeme, že je důležité posílit kontrolní meka- mechanismus a nadefinovat normy a pravidla, která budou závazná. Členské státy musí mít transparentní postupy při vypisování zakázek musíte být zohledněna kritéria vhodnosti a přiměřenosti a je třeba, abychom měli také vhodné sankce, které budou působit odstrašujícím způsobem a zabrání podvodům. I na evropské úrovni musí existovat stále monitorování, respektive musí být zlepšeno tak, aby byly odkryty efektivně porušování, různá porušování pravidel či nesrovnalosti. Stát také potřebují struktury, které budou zpravovat prostředky a musí posílit kontroly, abychom měli skutečně maximální transparentnost, abychom se vyhnuli nějakým nejasným praktikám a mrhání finančními prostředky. Děkuji a ještě výjimečně, když se dostaneme k našim panelistům, dám ještě slovo um, koordinátorovi skupiny EKR, pan Kirkho požádal eh, speciálně o slovo, je to určitá výjimka v postupu a pak se opět podíváme na proslovy našich hostů. Já se omlouvám, paní předsedající eh, Helga je stínovou zpravodajkou a ona samozřejmě chtěla vystoupit. Eh, já jsem chtěla říct si pouze to, že když jsem si vyslechl zprávu paní Mecely a <clears throat> tu druhou tak eh, jsem trochu znepokojen, protože všechno se to my zde vlastně usilujeme o vyřešení situace ve Středomoří a holistický přístup. A já doufám, že také naši panelisté, až budou hovořit, takže se podívají i na jiné tlaky, které, se vyvíjí, které jsou vyvíjeny na evropskou hranici. My jsme my se možná teď pořád soustředíme pouze na tu situaci ve Středomoří a zapomínáme i na tlaky, které jsou jinde. Srbsko, Maďarsko, pobaltské země, takže jsou i jiné, jiná místa, na které jsou vyvíjeny migrační tlaky. Teď jsem také zmínil tedy ty pobaltské země. Já bych velice rád, aby se vyjádřili panelisté i v tomto směru. Vím, že je zde ten speciální systém hotspot, eh, který navrhla Evropská komise, který má pomáhat zemím, na které je vyvíjen tlak, a že se to nemá týkat pouze zemí ve Středomoří. Já jsem to chtěl pouze teď říci, protože jsem měl pocit, paní předsedající, že teď zatím vlastně se to tam neobjevilo ani v těch proslovech, ani v tom návrhu zprávy. Děkuji, pane Kirkhope. A teď už se obracím na naše hosty. Nejprve je zde profesor Monar Jörg, který je rektorem College of Europe z Brug. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Bohužel technický problém. Takže ještě jednou děkuji paní předsedající, vážené, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je to pro mě velkou ctí a poctou, že jsem byl přizván také na vaše dnešní slyšení. Já, vám, já bych chtěl říci, že zde nevystupuji jako rektor College of Europe, ale spíše vystupuji jako akademik, který se věnuje více než 20 let evropské oblasti vnitra a proto bych začal, nejprve bych začal obecněji. Hovoříme zde o snaze po eh, holistickém přístupu ze strany Evropské unie. <clears throat> Zjistil jsem, že vlastně během posledních týdnů nebo měsíců se používají různá slova, která se týkají komplexního přístupu evropské politiky já jsem trochu znepokojen, co vlastně Evropská unie sama o sobě může dělat v této situaci musíme si vzpomenout na článek 79 odstavec 5 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, protože tam je to v pravomoci členských států, co se týče objemu migrace. Takže věce jako je udělování občanství nebo eh, oblasti jako je přímá ochrana hranic, to jsou stále ještě věci, které jsou v přímé pravomoci členských států. Pokud se podíváme také na ten eh, rámec, který je k dispozici a na ty finance, tak je to, tak je to vlastně pouze zlomek těch eh, financí. Takže já si myslím, že ta zpráva by také měla přitáhnout pozornost i na to, že Evropská unie má limity v tom, co může učinit. Protože bohužel teď je taková eh, situace v médiích, Ehm, že vlastně Evropa je viněna za všechno, k čemu dochází na jejich hranicích. Musíme se na to dívat realisticky. Co můžeme vůbec očekávat od Evropské unie? Neměli bychom hm, přeceňovat možnosti ani Evropské unie, ani komise, ani rady, ani Evropského parlamentu. Nemůžeme stanovovat takové cíle, které hm, Evropská unie nedokáže dodržet. E, také bych chtěl upozornit na situaci, že to, k čemu dochází na vnějších hranicích, není chybou Evropské unie. Je to primárně chybou zdrojových zemí, některých transitních zemí, kterým se nedaří eh, ustanovit takové podmínky pro své občany, aby ti občané zůstali, aby neodcházeli. Zároveň samozřejmě eh, velkou část odpovědnosti můžeme také připisovat převaděčům, ale pak vlastně se musíme podívat i na samotné uprchlíky, protože existuje určité procento uprchlíků, kteří jsou opravdu uprchlíky na základě Ženevské konvence, kteří byli pronásledováni v těch zemích, ale pak je tam ještě velký počet běženců, kteří hledají pouze e, lepší život v Evropské unii, což je samozřejmě legitimní, ale v tom procesu, kdy hledají lepší život, jsou vlastně ochotni přehlížet a ignorovat právní řád Evropské unie a také vlastně eh, na sebe berou riziko, o kterém většina z nich ví, tím, že se vydávají na tu cestu přes Středomoří. Také platí eh, převaděčům, kteří jsou součástí sítě organizovaného zločinu. A to je vlastně síť, která potom financuje věci, které zase se mm, vrací potom v bezpečnostní politice, na kterou Evropská unie se musí soustředit. Co se, podle mého názoru, by ten holistický přístup měl uh, Eh, spočívat eh, v kritickém posouzení toho, zda naše nástroje pracují, fungují či nikoli. Už o tom hovořili i zpravodajka v té zprávě. Doporučoval bych, abychom se vrátili k tomu, k, té cirkulár, k těm nástrojům cirkulární migrace, abychom se také podívali, zda ty nástroje fungují a pokud ne, tak eh, abychom je přeskoumali. Myslím si, že máme takový model, ve, v rámci SVV, který funguje poměrně dobře. Ehm, musíme stále ty nástroje přeskoumávat a, a to i tedy v té oblasti migrace. Co se týče teď konkrétně využívání prostředků Evropské unie, tak je důležité rozlišovat mezi využíváním prostředků pro dlouhodobé, dlouhodobější cíle v migrační politice a na druhé straně mezi veškerým financováním, které plyne do eh, rozvojové politiky prostřednictvím různých cest a které, to, že toto financování může přispět k dlouhodobějšímu zlepšení situace. A pak na druhé straně zde máme takové ty krátkodobější, bezprostřední financovací eh, způsoby, které teď reagují na takové eh, situace, které jsme teď byli svědky. Myslím si, že ty krátkodobé a dlouhodobé cíle a prostředky se trochu směšují, není tam jasná hranice a myslím si, že právě i ta, ten, tento holistický přístup by měl jasně odlišit krátkodobé a dlouhodobé cíle a měly by tam být e, u obou těchto cílů stanoveny rozumné, um, roz, um, rozumné milníky, rozumné cíle. E, k, dále, co se týče těch investic, které jsou důležité, je, je nutné zlepšit eh, ty eh, možnosti přijímání prchlíků v těch různých uprchlických centrech. To vlastně souvisí trošku i s tou dlouhodobou strategií. Na druhé straně zde máme Eh, kapacity takové té bezprostřední krátkodobé reakce, kde musíme mít k dostatečné rezervy, abychom mohli reagovat na různé mimořádné naléhavé situace, abychom mohli třeba navýšit kapacitu o nějakých operací Frontex, nebo abychom také mohli eh, co nejrychleji eh, podpořit nějakou členskou zemi, která je vystavena migračnímu tlaku. Hlavním úkolem je to, abychom také vyřešili tu asymetrickou situaci v členských státech, protože ty tlaky na ty členské státy nejsou rovnoměrné. Je důležité, aby zde byla odpovídající reakce členských států, protože pokud k tomu nedojde, tak, by vlastně, tak bychom ohrozili eh, fungování šengenského eh, systému a vlastně ohrozili bychom fungování otevřených hranic Evropské unie. Takže um, Dále, co se týče financování oblasti mm, spravedlnosti a vnějš, vnitřních věcí, už o tom hovořila zpravodajka, došlo tam opravdu k konkrétnímu hmatatelnému navýšení financování těch fondů je to teď 0,75 eh, financování z víceletého finančního rámce. Možná to nezní, že to je příliš mnoho, ale došlo k 50% navýšení v porovnání s minulostí, což ukazuje, že jsou zde nebo že jsme si všichni uvědomili uh, nutnost reagovat na tyto hrozby, protože zároveň zde máme často úsporné rozpočty. Takže pokud se členské státy, uh, hlavy stát a vládu rozhodly, že opravdu je to důležité navýšit, tak je jasné, že si uvědomují naléhavost situace. Před pár měsíci jsme také provedli průzkum o využívání eh, prostředků na tuto oblast v minulém období. A závěrem je, že obecně to, že ty prostředky jdou hlavně na ty členské státy, které jsou nejvíce vystaveny eh, migrační vlně, takže eh, tak tomu bylo i v minulosti, ale byla tam určitá tendence nebo dokonce i pravidlo, že vlastně každý členský stát by měl získat nějaké prostředky, ať už je v té frontové linii, řekněme, nebo eh, jinde. Ukazuje se, že teď se mm, Teď jsou trošku mm, e, odlišné možnosti čerpání fondů. Záleží to konkrétně na členských státech. Členské státy musí připravit projekty a požádat o e, prostředky a některé členské státy e, jsou v tom lepší a jiné několik. Takže i ty způsoby, jak se vlastně ta, ty finance pak rozdělují, tak to se také e, změnilo. A pak se také změnily v některých věcí, věcech i způsoby spolufinancování, protože ehm, v členských státech byly, mm, někdy došlo k tomu, že vlastně už se tolik nefinancují různé terénní projekty, protože to vlastně odradilo ten systém spolufinancování. Takže to je věc, která je také důležitá, musíme si ještě více věnovat. Co se týče opravdové eh, ukázky solidarity těm členským státům, které jsou nejvíce postiženi, tak eh, zde už je několik eh, modelů, o kterých jsme přemýšleli. Jedna z možností, kterou navrhla Evropská komise, je ten systém kvót na přesidlování. O tom se bouřlivě diskutuje. Tam se vlastně přemýšlelo o tom, že na každého člověka, běžence, který by byl přesídlen do členského státu, by členský stát dostal 6 000 eur já si opravdu velice myslím, že pokud chceme nabídnout členským státům určité pobídky, aby e, přijímali více uprchlíků, tak bychom museli hovořit o úplně jiném finančním kontextu. Bohužel jsem nenalezl žádný konsolidovaný důkaz toho, kolik vlastně, jaké jsou vlastně výlohy na to, když přijmete uprchlíka, máte ho tam v nějakém tom zařízení, provádíte všechny ty procedury, kolik to vlastně všechno stojí. Ehm, já jsem také požádal dolní sněmovnu ehm, z britského parlamentu, setkal jsem se s příslušným pracovníkem, aby tam také vznesli otázku, jak je to třeba eh, ve Spojeném království. Zda oni to mají vyčísleně a řekli, že to je asi 25 tisíc liber ročně. Také jsem našel zprávu OECD, že třeba Belgie a Dánsko ohodnotili ty výlohy na jednoho uprchlíka za rok v roce 2010 na 30 tisíc amerických dolarů, což je zhruba 25 tisíc eur. Takže my si tedy domníváme, že těch 6 tisíc eh, eur na jednoho uprchlíka, že to vůbec tomu členskému státu nějak, um, nějak ho to nepřesvědčí, aby přijímal více uprchlíků. Takže pokud bychom chtěli takto finančně motivovat členské státy, tak bychom museli hovořit obecně o mnohem vyšších cifrách. A pak bych chtěl ještě hovořit uh, o širším kontextu. Uh, co se týče podle Frontextu bylo 153 tisíc eh, migrantů v kontextu nikoli pouze v tom Středomoří, ale i v jiných oblastech a zřejmě letos to bude asi více než 300 tisíc migrantů, kteří mají přicházet. Takže pokud bychom přemýšleli o tom, že ty kapitační platby v rámci principu solidarity by se navýšily, tak pokud bychom počítali pouze ty nové běžence a ty platby na ty nové běžence, tak by eh, evropský rozpočet potřeboval 3 biliony eur a na to tam není žádná kapacita v tom rozpočtu. A pak ještě to mimořádné nouzové financování. Myslím si, že návrhy komise z května jdou dobrým směrem chtějí tam přidat 75, nebo dali k dispozici navíc 75 milionů eur, ale pouze 57 milionů půjdou do těch zemí, které potřebují solidaritu, které potřebují vyjádřit solidaritu. Takže já si myslím, že vzhledem k, tomu, k těm číslům, které jsem všechny uvedla, je to opravdu spíše symbolická částka. A nakonec bych ještě chtěl skončit takovou malou poznámkou pod čarou. 90, 99 tisíc eur se Eh, počítá nebo se, se plánuje na to, na, na um, posílení Europolu na to, aby bojovali proti převaděčům, ale jako pokud tam Europolu dáte pouze 99 tisíc eur, tak je to jako kdybyste převaděčům poslali pohlednici, eh, přejeme hodně štěstí. Děkujeme a nyní poprosíme pana Kolera, který je zodpovědný z eh, z, mm, za odbor pro tuto problematiku z holandského ministerstva pro spravedlnost. Děkuji, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám poděkoval za tuto možnost vystoupit a podívat se na to, jakým způsobem implementujeme tyto fondy u nás v Holandsku. Oba dva tyto fondy jsou velice důležitými nástroji, podporují cíle Evropy v oblasti migrace, ochrany hranic, bezpečnosti a my jsme zahájili toto financování na jaře um, výběrové řízení. Jsme ukončili nedávno, dostali jsme téměř 100 návrhů v této oblasti. Rád bych vás informoval o tom, jak to vypadá na národní úrovni s těmito dvěma fondy. A nyní, jestli dovolíte, další slide. Příprava začala již v roce 2012. Proběhla první jednání, která vedla k financování na národní úrovni. Příprava a publikování Mm, těch prvních aktů bylo rychlejší než v tom prvním období. V roce 2013 jsme se sešli na úrovni DG, z DG pro vnitřní záležitosti a takzvaný politický dialog. Na tomto setkání došlo ke stanovení hlavních strategických subjektů, které měly pokrývat fondy AMF a ISF v Nízozemí. Tím jsme začali připravovat národní program protože tento program měl trvat sedm let a právě proto samozřejmě to byly takové obecnější dokumenty. Na druhé straně jsme se snažili, aby tyto programy byly specifické a aby byly praktické, protože tím připravili takové lepší podmínky pro celé programovací období koordinace na národní úrovni. Samozřejmě, že pomohla eh, do toho zaangažovat různé aktéry, které připra- kte- různé agentury, oddělení, která, které připravovaly své návrhy. Zjistili jsme, že eh, AMF program byl odlišný od ISF, který byl velice podrobný, zatímco AMF program měl být zaměřen na určité konkrétní problematiky. Potenciální žadatelé u ISF byli většinou vládními organizacemi, zatímco u AMEFu jsou různé žádosti. Jsou tam žádosti ze strany vlád, nevládních organizací, různých um, jiných uh, nadací. Um, to znamená, že jsme to mohli využívat pro další potenciální projekty Nizozemský národní program pro AMIF schválila komise v březnu, zatímco program ISF komise pořád ještě analyzuje. V roce 2014 eh, schválili základní akty, byly schváleny u vás v Evropském parlamentu a samozřejmě máme zde implementační akty, eh, akty přenesené právomoci, které mm, a mm, výkonný rámec, který byl rovněž zveřejněn. Mm, potřebujeme to pro tyto finanční prostředky a pro fondy, které se jmenují SOLID. Ta zodpovědnost této oblasti za mm, implementaci je na straně členských států a proto ty základní eh, akty jsou podrobnější, než, eh, podrobnější a mají, máme tam určité konkrétní principy, zásady, které jsou důležité eh, i na národní úrovni. My jsme v březnu publikovali nařízení v této oblasti a jakmile došlo k, veřejní, k zveřejnění prvních návrhu, jak už jsem se o tom zmínil, tak jsme hned uzavřeli toto kolo. Máme tam asi 99 různých návrhů, které v současné době analyzujeme a dojde k výběru. Další slide, prosím. Pokud jde o obsah těchto národních programů, velice stručně, pokud jde o asylum, hlavním cílem je předpokládat, jak budou vypadat změny do budoucna v migračních tocích, řízení těchto Eh, toku řízení těchto změn. A právě proto kvalita asilového postupu a zároveň eh, řízení hodnocení je velice důležité. Musíte mít je dobře vyškolené pracovníky. Recepční centra pro zranitelné skupiny, například pro děti, pro občany s postižením, starší. I eh, to je prioritou našeho národního programu AMI. Pokud je o integraci, snažíme se využít tyto fondy AMI, abychom stimulovali nevládní organizace inovačními myšlenkami, snažíme se řešit stávající problémy, integrace těchto lidí, nevládní organizace jsou podporovány v spolupráci, výměně osvědčených praxi. Náš přístup pokud jde o návrat těchto uprchlíků, považuji za součást asilového procesu. A MIFu nemají eh, tito lidé jinou možnost, musí se připravit na návrat do původních zemí. Naším cílem je poukazat na to, že tento návrat znamená zároveň příležitost a naše projekty v rámci AMIFu fondu to podporují. Další slide, prosím. Když se podíváme na Um, na informační screening projektu víza, tam se musíme zaměřit na urychlení celé procedury, na lepší hodnocení eh, lidí, kteří žádají například v rámci projektu víza, dále mm, dostatek pracovníků, my chceme vytvořit automaticky systém pro přechod hranic v této oblasti a pro Eurosur Očekáváme další rozvoj systému, propojení v této oblasti. Očekáváme samozřejmě i přístup tzv. smart borders, inteligentních hranic. Dále jsou, dále je to síť mezinárodních styčných důstojníků a investice do malých flexibilních lodí pro naše eh, policejní pracovníky. Dále samozřejmě jsou to různé eh, letadlové lodě, které předpokládáme rovněž využívat v této oblasti. A pokud jde o boj proti kriminalitě, prevence, jsou zde tři priority. Jednak to je sná chránit oběti, finanční investice a policejní školení. Pokud jde o krizové řízení, samozřejmě, že chceme chránit především zásadní infrastrukturu, eh, boj proti kyberkriminalitě a zlepšení eh, systému včasného varování. Další slide, prosím. Eh, bývalý solid Eh, fond eh, využíváme především pro zaměření se na eh, velké projekty, protože v minulosti ty malé projekty byly příliš nákladné. Mnoho malých projektů u různých mm, oblastí bylo mnohem obtížnější pro uřízení a právě proto využíváme evropské fondy na dlouhodobé účely v oblasti migrace a bezpečnosti. Zároveň jsme zavedli 400 tisíc eur jako minimální prahovou hodnotu pro jednotlivé projekty Evropě. Velkým krokem před v rámci těchto nových fondů je to, že pracujeme v rámci sedmiletého období. V minulosti to programové období bylo rozděleno na jednotlivé roky. Sedmileté období v podstatě představuje mnohem větší průžnost pro členské státy a zároveň pro žadatele v rámci plánování těchto projektů a efektivního využívání finančních prostředků pro stanovené cíle. Ty Fondy v minulosti mm, byly spojeny s komplikovanými administrativními požadavkami, pokud je o AMIF a ISF. Zde máme zjednodušená pravidla pro administraci, zprávu, vykazování na národní úrovni. A zároveň to znamená, že tyto dva fondy jsou v souladu s ISF a EFRO, to znamená dalšími evropskými fondy. Tyto Finanční prostředky, které máme k dispozici, jsou 32 milionů pro asilum, 19 pro integraci a 36 pro projekty pro návrat do prchlíku na každoročním základě, to znamená 0,8 národního rozpočtu vydávaného na tyto účely. A pokud jde o částky pro ISF pro sedmileté období, pro um, hranice to je 7 milionů a pro policii 30 milionů. Představuje to méně než 10 prostředků, které využíváme pro policejní složky každoročně. Počet projektů, které očekáváme v následující letech, je to asi 175 pro projekt AMIF, 8 pro hranice a 8 pro policejní složky. Další slide, prosím implementace těchto fondů AMIF a ISF začíná eh, nebo je založená na základě našeho národního nařízení. V těchto dokumentech vidíme veškeré požadavky, hlavní směry, které mm, mají žadatele k dispozici. Snažíme se snížit administrativní zátěž, proto jsme tam zavedli tzv. simplifikované nákladové možnosti. To znamená, že transferujeme vlastně eh, z z těch eh, drobných projektů, eh, které jsme v podstatě nemohli nějak uhlídat na paušální částku 15%. Nemůžeme samozřejmě eh, kontrolovat úplně všechny náklady mm, pro mm, telefonování nebo stravování a tak dále. Máme ze standardní ceny, standardní hodinovou sazbu a kontrolujeme stávající existující sazby pro žadatele. A MIFu projektové období bylo rozšířeno na tři roky. U ISF je to dokonce občas i delší. My se snažíme samozřejmě kontrolovat implementaci těchto projektů, proto nejméně jednou ročně navštěvujeme jednotlivé projekty, abychom mohli kontrolovat jejich implementaci. A pokud je o policejní úroveň, tam máme monitorovací výbor, který se setkává čtyřikrát ročně. Jsou to vlastně všichni ředitelé v této oblasti zabývající se migrací, integrací, bezpečností a Eh, jízdným zajištěním. Je to v podstatě takové reflexní, reflexní orgán, který zároveň eh, se bude snažit vytvořit národní program v těchto oblastech do budoucna. A nyní doufám, že to je viditelné na této mapě. V podstatě vysvětlujeme, jak to vypadá na národní úrovni, že musíme řídit různé cykly, finanční procesy. Vypadá to trošičku jako mapka metra. Všechny samozřejmě vlaky musí přijet včas, aby teda samozřejmě ten systém grantů, financí fungoval. Na této mapce většina těch věcí, o kterých jsem se zmínil, je zakotvená, je tam plánování, další vztahy mezi regulacemi, odpovědností, hodnocením těchto projektů. Ta červená linie znamená desetiletí, desetiletý projekt eh, AMIF a ISF. Eh, dále zde máme eh, modrou linii 3 až 7 leté projekty, od, až, až po samotný projekt, teda od počátku až po samotný projekt. A dále jsou to jednoročné, jednoleté projekty, ty žluté, a dále je to vertikální linie, která propojuje jednotlivé nebo poukazuje na využívání těch evropských fondů v rámci jednotlivých projektů. A úplně na závěr, jestli dovolíte několik eh, obrázků z projektu, z toho předchozího období, je důležité si uvědomit, že dopad vaší i naší práce skutečně vede ke konkrétním projektům, které mají dopad na mnoho lidí tato prezentace jasně poukazuje na to, jakou pozornost věnujeme řízení těchto fondů na evropské i na národní úrovni. Musíme mm, tím zajistit využívání fondů pro ty správné cíle a to, že jsou využívány odpovědným způsobem tyto finanční prostředky. A úplně na závěr, to, co vidíte na prvním obrázku, to je projekt, kde mají tito lidé, kteří se musí vrátit do své původní země, tříměsíční vzdělávání, například v oblasti nějaké tesařské práce nebo nějaké jiné manuální práce nebo Eh, vidíte, že například eh, poté eh, se mohou vrátit do své země, poskytujeme takové ty kontejnery, ve kterých můžou začít provádět svo, své různé řemeslnické aktivity. A dále je to ten obrázek toho malého chlapce, kterého vidíte v tom našem recepčním středisku a dále je to třetí obrázek v Rotterdamu naše námořní policie, která využívá tyto lodě pro kontrolu našich přístavů a dále například je to, to poslední obrázek, kde eh, pomáháme eh, dětem uprchlíků v, s jejich domácími úkoly v informačním středisku našich škol. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Kolere, říká paní předsedající. A nyní pan Barbatej, který vede jednotku v rámci generálního inspektorátu pro eh, migraci v Rumunsku. Thank you, Mrs. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Ve své prezentaci budu hovořit o financování z prostředků Evropské unie v oblasti vnitra a zejména se zaměřím na přípravu těch naléhavých mimořádných opatření v této oblasti. Jaké mám já sám zkušenosti? Jsem koordinátorem odboru Generálního inspektorátu pro imigraci v Rumunsku, což je delegovaný orgán, který má na starosti tři fondy z těch takzvaných solid fondů. Um, a takže to je ten fond ERF, EIF, RF a také ještě AMIF. Předtím jsem také pracoval v různých misích eh, za EASO, například 2013 to bylo v Řecku, tam jsme školili mm, pracovníky a také jsme připravovali speciální manuál, který se týkal právě těch pracovníků toho prvního přijímacího mm, systému v Řecku. Také jsem hodnotil mm, mimořádná opatření, která zaváděla Bulharsko. V Bulharsku to bylo v roce 2013, bylo to podle eh, Evropského fondu pro uprchlíky, nebo ty prostředky plynuly z Evropského fondu pro uprchlíky. Soustředíme se na ty největší výzvy, které jsme zaznamenali při provádění fondu SOLID a já bych chtěl na základě toho připravit určitá doporučení pro čerpání podobných fondů na, ten, na to oblast 2014-2020, zejména e, v té oblasti mimořádných nouzových opatření. Vycházím do velké míry z e, zjištění toho hodnot, čistícího procesu v Bulharsku, který podle mého názoru lze použít eh, v obecnějším smyslu. Nejprve pohovořím o hlavních rysech programů, které se používají v oblasti vnitra a které mají potom přímý dopad na čerpání fondů v členských státech. Na začátek bych to trochu Eh, si schrnul, takže když teď hovoříme o tom programu Solid, ten vlastně už končí, tak v té době, když ten Solid byl učený, mm, tak eh, provádění vycházelo z ročních programů a jejich eh, akcí, takže ten víceletý program byl ještě potom rozčleněn do ročních programů. Každý rok bylo třeba předložit návrh těchto ročních programů komisi ze strany členských států poté, co členské státy získaly e, souhlas, tak potom měli dobu na provádění těchto programů v délce 2,5 roku. Kromě této jakési chronologické fragmentace e, bylo určitým problémem to, že ty akce, ta opatření, která vlastně byla tím hlavním, e, tou hlavní součástí těch programů, byly konkrétně navrženy a byly velice podrobné. ale velice často tam vlastně už nezbyl žádný manevrovací prostor pro členský stát. Další věcí bylo to, že pravidla způsob, způsobilosti výdajů byla stanovena na úrovni Evropské unie. Jak to vypadá eh, s tím novým rámcem? Velkém, velkým zlepšením je to, že ty programy se nyní provádí kontinuálně během celého toho víceletého programovacího období teoreticky mohou začít 1. ledna 2014 a končit mohou až 31. prosince 2022, což je velkým, velkou výhodou pro členské státy. V důsledku toho se na členských státech nežádá, aby každý rok předkládali ten roční program. Jak navrhovány nyní ty akce. Program má určité priority, minimálně AMIF, jak už říkal předřečník. ISF je spíše techničtější a zorientuje se spíše na ty již zavedené příjemce, nicméně ten fond nebo fondy AMIF jsou zacíleny na veřejné příjemce, kde vypisují se tam nabídková řízení, takže to je takový hlavní rozdíl mezi AMIFem a ISF ale ten způsob, jakým jsou ty fondy ustaveny, nyní dávají větší možnost eh, flexibility členským státům. Také se tam hovoří o těch specifických akcích. Opravdu jsou to specifické akce, nelze je příliš eh, pozměňovat, musí tam být určité ukazatele, určité rysy. Nicméně ty eh, priority financování jsou pružnější, jak už jsem řekl. V tomto novém rámci navrhují pravidla pro způsobilost výdajů přímo členské státy. Takže také to mohou uspůsobit svým požadavkům a také svým eh, zavedeným postupům, svému úzu. Poprosím o další snímek. Není dále. Co se týče těch eh, opatření, která reagují na naléhavé situace. Opět jsem se pokusil porovnat ty dva rámce, SOLID a na druhé straně AMIF a ISF. Takže jak to bylo v rámci toho SOLID? Když chtěl někdo požádat o pomoc v těch naléhavých situacích, tak musel revidovat eh, ten, nebo muselo dojít k revizi celého toho programu. Celý ten postup revize trval dva až tři měsíce v průměru. A v některých případech to vlastně bylo příliš dlouhavé, vzhledem k tomu, že nějaká cílová skupina potřebovala okamžitou pomoc. Mm, anebo tam byla nějaká situace, která si žádala bezprostřední reakci. Mm, pak tam byla prováděcí doba pouze 6 měsíců poté, kdy došlo ke schválení. A já si myslím, že to nestačilo protože v některých situacích třeba to vyžadovalo, eh, nebo to opatření se týkalo zlepšení infrastruktury. Také bylo důležité, aby to udržení bylo, pardon, aby to řešení bylo udržitelné. A já si myslím, že ta půlroční lhuta byla příliš krátká. Jak je to v novém rámci? Situace se tam, eh, došlo ke změně situace. Členské státy nyní nemusí revidovat své vnitrostátní programy pouze okamžitě přímo žádají Evropskou komisi, takže je to je tam to přímé řízení prostředků. Evropská unie vyšle eh, zjišťující misi, aby tam došlo k realistickému posouzení té žádosti. A jakmile dojde k souhlasu, tak už začíná prováděcí období tohoto opatření, které je však rok a půl, což je mnohem delší než v minulosti. A je to vhodnější pro reakci na potřeby a na cíle těch nouzových situací. Dalším rysem tohoto nového systému je to, že tato mimořádná opatření se nyní musí soustředit na pomoc, na asistenci. A nej, nej, není to příliš, nejsou tam příliš velké možnosti, aby se třeba v rámci tohoto opatření investovalo do infrastruktury. Takže opravdu vidíme, že tam došlo k mnoha změnám, jsou to dobré změny. Také se ukázalo, že ty, ta změna je efektivní. Například Evropská komise na rok 2014 přidělila 25 milionů eur a asi zhruba 10 milionů eur už bylo Eh, už, těch, už 10 milionů z toho rozpočtu 25 milionů R už bylo přiděleno tam, kam bylo potřeba. Děkuji. Další snímek. Tak a teď, jaké jsou zde ještě výzvy, jaké jsou překážky. Už jsem hovořil o určitých eh, problémech, na které jsem narazil. Také se chci ještě vyjádřit k některým rizikům, které podle mého názoru teprve se mohou objevit, které se týkají provádění programů a také těch opatření, mimořádných opatření. Mám jenom tak jednu, mám ještě jednu takovou stručnou poznámku. Domnívám se, že ty, že byť tam byly nedostatky v tom systému SOLID, tak si myslím, že členské státy eh, měly také dobré podmínky k tomu, aby používaly, aby vytvářely ty své plány a aby tam Eh, aby připravovali ta opatření. Tady existuje zde velice dobrá komunikace s Evropskou komisí. Evropská komise také provádí pravidelné monitorizaci návštěvy ve členských státech a je zde tedy možnost dobře porozumět situaci v jednotlivých členských státech ehm, a také i členské státy potom mohou případně měnit své systémy podle různých doporučení. Ještě bych chtěl rád eh, přesto pohovořit o určitých eh, problémech a určitých výzvách. Za prvé se to týká těch konečných příjemců. Jsou to jak soukromí příjemci, tak veřejní příjemci, kteří získávají tu pomoc přímo anebo prostřednictvím různých eh, nabídkových řízení. Často tam došlo, docházelo k tomu, že nebylo dostatečně eh, využívána nebo nedostatečně se eh, aplikovala ta pravidla provádění, třeba z důvodu neporozumění. Tak eh, tam někdy chyběly dostatečné znalosti, odborné znalosti, vedlo to také k různým prodlením a i k omezení toho provádění toho projektu. Dalším problémem bylo eh, ty, ty postupy výběrového řízení, tam to se týkalo hlavně těch veřejných orgánů, které se musely spoléhat na vnitrostátní právní úpravu. A někdy tam do té situace zasáhly určité nepředvídatelné jevy, Také tam někdy nebyla dostateč, dostatečný velký zájem, takže to vedlo vlastně k opakování těch žádostí nebo těch, těch příjemců, kteří se hlásili. A také to mohlo mít negativní dopad na provádění. A pak ještě, co se, co se týče potom těch výzev, v těch pohotovostních opatřeních. Tam si myslím, že hlavním problémem bylo to, že příslušné orgány neměly dostatek pracovníků, nebo ti pracovníci neměli dostatečné, dostatečnou erudici, dostatečné kompetence, pak tam někdy byly určité časové tlaky, nedostatek času, přísná pravidla, evropská i vnitrostátní pak eh, také velké mm, speciální situace těch eh, cílových skupin, zejména pokud to byly určité zranitelné skupiny. Už jsem hovořil, že v rámci SOLID eh, byly omezené lhuty, to byl takový to, taková hlavní, hlavní problém, proč nedocházelo k plnění cílů. Pak tam byl také občas problém s tím, že se vlastně reagovalo to bezprostřední eh, situace, řešily se bezprostřední problémy a zapomínalo se na ty střednědobé a eh, dlouhodobnější eh, systémy a zapojení toho mm, člověka. Mm, také tam Eh, byly, eh, byla ta potřeba zapojení lidí na pracovní trh, eh, také třeba to souviselo i s nutností, aby mm, děti, zahaj, aby děti byly v řádné školní docházce. Někdy tam také byla určitá nedostatečná spolupráce nebo dokonce opozice ze strany místních zúčastněných stran. Ehm, ty takové ty masivní přílivy měly velký, nebo mají stále velký dopad na místní komunity, takže ten úspěch různých eh, opatření závisí do velké míry také na tom, jak je to přijímáno ze strany těch místních zúčastněných stran. Ehm, také se někdy ukazovalo to, že ty organizace a místní orgány nebyly hm, pocitovány jako aktivní zúčastněné strany, a ty akce se koncentrovaly pouze na určitých úrovních. No a potom ještě doporučení, které z mé strany vyplynou na určité osvědčené postupy. Nejprve se podívám na takové obecné věci. Takže velice důležitá je úzká komunikace členských států s komisí a také s příjemci. Musí to být formální i určitá neformální komunikace. Tuto komunikaci musíme opravdu pros- prosazovat, musí to být zaručeno. Dále, Eh, odborné školení jak pro eh, ty orgány, tak pro příjemce. Také tam musí dojít k posílení kapacit i na té místní, orgán, na té místní úrovni. To znamená, týká se to těch místních eh, místní zprávy. Ta pravidla musí být jednoduchá, lehce aplikovatelná, musí být také upravená vnitrostátní situaci. Je důležité je pravidelně přeskoumávat. Zde bych se soustředil zejména na to, jak to vypadá s výběrovým řízením, posuzováním žádostí a s reportováním. Dále je důležité, aby tam byla kontinuita pomoci, která se bude zaměřovat na cílové skupiny. Je důležité také osvěta u potenciálních žadatelů, abychom je informovali o tom, jaké tam jsou možnosti žádat o ty finance a jaké jsou, jaká jsou pravidla. Mm, pokud tam jsou určité eh, finance, které nelze využívat z těch fondů, tak, by zde, tak bychom zde také měli identifikovat alternativní zdroje, odkud ty finance lze čerpat. No a pak je také důležité soustředit se na zjišťující mise, to je v té fázi monitorování. Poslední dva slajdy, poslední dva snímky. Eh, na které už tedy snad mi stačí dvě minuty, se týkají doporučení pro ty bezprostřední naléhavá opatření. Za prvé bych chtěla říci, že řízení krizí si vyžaduje integrovaný a koordinovaný přístup na úrovni členských států tato opatření je důležité koordinovat z té nejvyšší institucionální úrovně. Musí tam být takový mechanismus, který zapojí všechny příslušné instituce. Dále nevládní organizace a mezinárodní organizace také je důležité zapojovat nebo alespoň konzultovat. Záleží to také na eh, oblasti odbornosti. Eh, například by nevládní organizace a další mohly být zapojovány do přípravy těch eh, opatření. Každý členský stát musí mít nouzový plán pro situaci, kdy dojde k nějakému masivnímu nenadálému přílivu migrantů a musí tam být také plány pro různá, různé scénáře. Co se týče těchto, tohoto nouzového plánu, tak mám také konkrétní doporučení. Za prvé je důležité, aby byla stanoveny odpovědnosti a hlavní rysy eh, intervencí financovaných ze strany Evropské unie. Dále Dále všechny, při, všechny příspěvky musí být přeskoumávány a zahrnuty v tomto nouzovém plánu, jako například finance a věcné e, příspěvky. Také je důležité soustředit se na lékařskou a psychologickou pomoc, na to musí být speciální prostředky. No a pak ještě další zdroje. Měly by tam být určitý seznam různých eh, dalších, třeba mm, seznam se odborníků, tlumočníků, sociálních pracovníků, zdravotníků, anebo i pracovníků, kteří pracují v těch asilových postupech. Takže tento seznam by tam měl být také pravidelně aktualizován. A poslední doporučení pro tato eh, mimořádná opatření. Ehm, je důležité, aby zde byla také dobrá správní kapacita těch hlavních příjemců, to znamená, členské státy musí zajistit, že tam bude dostatečné personální obsazení eh, na straně finanční, logistické, právní. Také radíme, aby došlo ke zjednodušení administrativních postupů, aby se eliminovala byrokracie. Také je důležité zřizovat různá partnerství a různé ehm, postupy, které se pak budou aktivovat. Ehm, je důležité ehm, zajišťovat také udržitelnost těch opatření, jak finančních, tak institucionálních. A v neposlední řadě je také důležité zajistit transparentnost a osvětu ohledně těchto opatření i celkové situace. Ehm, mimořádná opatření by eh, měla být eh, také by měly také zahrnovat i osvětu, pokud tam nejsou jiné zdroje pro tuto osvětu. Rovněž i média by měla být pravidelně informována o tom, jak eh, to vypadá s přípravou těchto mimořádných opatření. Veřejnost by měla také být aktuálně a aktualizovaně informována. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme Pane Barbatej, sekretariát mě informoval o tom, že slády budou k dispozici pro naše členy později a nyní diskuze. Já se nyní zeptám spolu zpravodajek, zda by chtěli položit otázky. Paní Vozenberg, prosím. Já Víte, já zde v podstatě vlastně jenom zastupuji kolegyni Mecola, takže to by asi nebylo férové. Ano, nejdříve bych chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich příspěvky. A mám zcela konkrétní otázky na experty. Profesor Mona, vyslechla jsem si váš kritický příspěvek. Říkala jste, že Evropa se vždy stává takovým obětním beránkem, který, jak si, na kterého se hází vše, co nefunguje. Ale když jsem tak naslouchala vaší přednášce, zjišťuji tady jiný pokus vše pouze omezit na tu ekonomickou otázku, kolik stojí přistěhovalec a tak dále. Já si myslím, že my nejsme Evropská centrální banka, jsme jiná instituce a naším hlavním cílem musí být zajistit eh, nejenom tedy ten ekonomický aspekt, my se musíme soustředit na primát eh, těch práv, máme tady humanitární katastrofu. A proto se vás ptám, zjišťovali se také případy velkých nesrovnalostí a jak jste na ně reagovali? Děkujeme a nyní má slovo kolegyně Stevens. Dank wel, voorzitter. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik takových menších otázek a poznámek, ale nejdříve bych eh, velmi ráda předeslala jeden komentář, který se týká spolupráce mezi spravodají a stínovými spravodají. Z mé zkušenosti z ostatních zpráv vím, že stínoví ve se většinou účastní jednání a konzultací, ale Tentokrát to probíhalo poněkud jinak. Já jsem své poznámky předala písemně a myslela jsem si, že později budeme mít ještě příležitost o tom hovořit a vyjednávat, ale zdá se, že spolu zpravodajové ty poznámky, které se jim líbily, zahrnuli a Zbytek nechali spadnout pod stůl a nic dalšího se nekonalo. A já chci říci, že by se mi bývalo líbilo více, kdybychom měli ještě nějaké společné jednání, tak abychom měli společnou zprávu. Tak, jak to proběhlo, to podle mne nebylo příliš demokratické, ale to je můj osobní názor. A nyní k jednotlivým příspěvkům našich eh, odborníků. Možná by bylo vhodné se ještě jednou pečlivě podívat na fondy v politické oblasti, tak, abychom uvažovali i horizontálně a e, stanovili si nové priority. A zde si kladu otázku, zda ty dnešní úvahy nad tím, jak se tedy dostat k financování a k nouzovým finančním prostředkům, za to je skutečně v případech krize ten vhodný přístup, neboť takovýto postup je vysoce byrokratický, ale pokud dojde ke krizové situaci, není možné čekat celé týdny, než se věc vyřeší. Takže na to bychom se měli ještě jednou podívat. A další věc. Vím, že na každého jednotlivého žadatele o, o azyl se vydává 6 tisíc eur pro to, aby se tito žadatelé rozmístili po členských zemích EU. Je to nějaký způsob symbolického gesta vůči členským státům, anebo by bylo smysluplnější tyto peníze použít pro boj proti obchodování s lidmi a pro zlepšení přijímacích facilit pro žadatele o azyl a také proto, abychom mohli ty, kteří nemají právo na azyl, poslat zpět. A dále, myslím si, že by bylo hodné naplánovat i pro budoucnost rozpočtové prostředky pro tyto věci, protože musíme počítat s tím, že se objeví několik dalších nových hotspotů, tedy nových přílivů migrantů do Evropy, nových míst kudy ta migrace půjde. A proto je vhodné asi zvážit i to, zda by nebylo lepší podporovat ty země, odkud tito lidé odcházejí, než eh, abychom vždy pouze zareagovali na tu aktuální krizi. Ano, je třeba zohlednit, jaké aktuální krize probíhají dnes. Irák a Sýrie, to jsou válečné oblasti, s tím příliš moc nenaděláme. Lidé, kteří odtamtud prchají, jsou skutečně odkázáni na pomoc. Ale v jiných oblastech si myslím, bychom mohli udělat více pro to, abychom přispěli k tomu, aby se zastavil proud migrantů. Musíme se také i v oblasti rozvojové spolupráce více soustředit na stabilitu a na to, aby lidé skutečně mohli zůstávat ve svých vlastních regionech. A poslední otázka. Činí komise dost pro to, aby eh, ověřovala eh, to, kam ty peníze jdou, například pomocí nějakého monitorovacího systému, tak aby se zabránilo podvodu. Neboť se jedná skutečně o velké částky a riziko, že ty peníze poplynou někam jinam, než by měly, tady je. V některých členských státech možná ani nejsou připraveni na to zacházet s tak velkými částkami. Například nemají plně připravenou infrastrukturu proto aby mohli přijít tak, přijmout tak velký počet uprchlíků. Děkuji za pozornost. Poznámka mimo mikrofon. Tak a nyní poprosíme stínové zpravodaje. Dávám tři minuty a ostatním členu dvě minuty, jinak skutečně do hlasování to nestihneme. Paní Spinelli. Thank you, President. Děkuji za slovo. Děkuji jako stínová zpravodajka za politickou skupinu GUNGL bych ráda uvedla několik poznámek. Týká se to těch fondů pro přijímání uprchlíků, ale také posílení opatření, která se momentálně zavádí. Máme evropskou politiku proti nelegální migraci. Nelegální a nehlášené migraci, což vede k zatýkání, k readmisím, tedy k navracení uprchlíků. A veškeré tyto opatření jsou velice drahá, ale o těch nákladech se příliš nehovoří. Spíše hledíme na náklady přijímání a integrace uprchlíků. A v roce 2014 bylo zachyceno v Evropské unii 440 tisíc nelegálních migrantů a polovině z nich, více než 200 tisíc, Mm, dostalo jakési odškodnění a část z nich byla skutečně navrácena zpět. Je tedy velice těžké odhadnout celkové náklady takovéto politiky v Evropě. Ve 28. Evropské unie byla pouze Belgie státem, který, je, který skutečně vyčíslil náklady na navracování uprchlíků. Každý země tady postupuje jinak, ale my víme, že prostředky vydané v Evropské unii od roku 2000 dodnes právě pro boj proti nelegální migraci ehm, jsou v celkové výši 13 miliard eur, 11 miliard eur je pro navracení uprchlíků a ten zbytek pro ostrahu eh, hranic. 40 eur stojí eh, navrácení jednoho uprchlíka. Pak jsou tady peníze, které se vydávají na nákup dron, softwaru, lodí a softwaru tedy pro sledování migrantů. Také se budují zdi, provádí se kontroly hranic, provádí se navracení uprchlíků. A například existují takzvané, takzvaní snifeři, což jsou, to jsou umělé nosy, které se používají eh, vlastně na nákladních automobilech na hranicích a eh, tyto nosy právě hledají migranty. Takže těch 13 miliard od roku 2000 do dnes a k tomu se přidávají další náklady. Další náklady na vnější politiku v oblasti migrace, například Tady máme boj proti obchodování s lidmi, což se provádí v kooperaci s členskými zeměmi a se třetími zeměny. Například 312 milionů eur bylo slíbeno diktátorovi v Eritreje. A pak jde také o školení vojáků ve třetích zemích, které je rovněž financováno. Je tedy důležité se podívat na celkovou problematiku azylu a migrace. Ano, uzavřu to. Co se týče migračního azylového fondu, tady bych ráda opakovala to, co řekli již i řečníci. Je důležité si řádně prostudovat to, jakým přesným způsobem se vynakládají ty prostředky a v této oblasti je skutečně obrovská korupce. Poslední číslo to jsou peníze, které vydávaly členské země Evropské unie na migranty. Nemáme legální přístup do Evropy. Za posledních 15 let se promrhalo 27 eh, miliard eur. Děkujeme a nyní paní Korála, poprosím vás, abyste dodržel ty tři minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat našim řečníkům, hostům za jejich příspěvky. Ano, za eh, myslet se nad tím, jak se používají ty peníze, to je skutečně zásadní věc pro toto velmi ožehavé téma. Ty peníze se vynakládají špatným způsobem a e, také to souvisí s jistou politickou propagandou, která se pojí s fenoménem migrace. Já jsem Ital, takže já jsem s tímto fenoménem skutečně konfrontován každý den. Já bych tady rád poukázal na roztříštěnost projektů, které existují na evropské úrovni. E, máme tematické priority, devět programů, které spravuje minimálně pět různých útvarů Evropské komise. Tata, tato roztříštěnost ehm, vede k velké netransparentnosti a je velmi obtížné pochopit eh, a vysledovat to, jak se ty peníze investují a zkontrolovat to, kam přesně ty peníze přišly. V Itálii pak eh, dochází k situacím, které my již označujeme jako business. Business s, tím, s, tím, s těmito business s migrací, s nouzí migrantů. Na, v této oblasti existuje také velká, velice mnoho nebo spekulací, které se týkají nákladů na migraci. I toto je velmi nejasné, mlv, ale vlastně ten obchod s migrací, abych to takto nazval, je velice výnosným obchodem. Výnos, je to výnosnější obchod než eh, obchodování s drogami. Systém, který takto vznikl, je velice komplikovaný a je složité ho kontrolovat. Protože vysledovat průběh peněz je téměř nemožné a to tedy podporuje to, aby se těmi prostředky mrhalo. Myslím si, že tato zpráva z vlastní iniciativy, iniciativy je důležitým opatřením. Snažili jsme se podívat na ty fondy, které existuje, získat o nich informace tak, aby evropští občané měli lepší informace o tom, jakým způsobem se ty peníze používají. Děkujeme, paní eh, Kerao. A pane Kerao, a nyní má slovo paní Guillaume. Prosím, paní Guillaume. Velice stručně, velice stručně, omlouvám se. Ráda bych se věnovala dvěma tématům, kterým jsme se dlouze před chviličkou věnovali, takže velice stručně ano, ta situace, ty urgentní situace, jakým způsobem bychom právě v těchto situacích a krizových situacích mohli asistovat, pomáhat a tak dále. V rámci AMIFu, ano, jsme se snažili nějak flexibilně reagovat, mít možnost, mít dostatečnou kapacitu reagovat adaptovaným způsobem na konkrétní situace prostřednictvím dostatečných finančních prostředků Domníváte se, pane Barbateji, že tyto finanční prostředky jsou dostatečné pro tyto intervence a řekněme dostatečně pružné, abychom v takových situacích, naléhavých situacích mohli reagovat a úplně diametrálně odlišná záležitost, kromě toho, že zde máme krizi, na to nesmíme zapomínat. My jsme chtěli, aby jsme měli kvalitativní a opravdu komplexní sledování veškerých těch fondů a financí, které využíváme. Proto se chci zeptat, zda máme nyní již nějakou možnost podívat se na to, jaká je kvalita nebo kvalitativní hodnocení těchto projektů, do kterých jsme již investovali tyto finanční prostředky. Takže flexibilita na jedné straně a teda potom ta kvalita těch projektů. Děkujeme Silvi. Poprosíme vás, abyste si vypla mikrofon. Děkujeme paní Lauristin, prosím. Thank you very much, Chairman. Pan Lauristin, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval za především rumunské a nizozemské praktické zkušenosti a no, rovněž jsem velice rád, že v té poslední prezentaci se hovořilo o lidských zdrojích, které potřebujeme. To je zásadní záležitost medicínské odborníky, psychologi, sociální pracovníky. My se máme nyní sedmiletý program, co to znamená? Mnoho členských států, které neměly takové zkušenosti, prostě si dovedu představit, že vlastně ani nemají dostatek lidských zdrojů, aby mohli profesionálně reagovat na tyto problémy. Jaký je váš názor? Co si myslíte, přibližně, řekněme, na 10 tisíc azylantů, kolik profesionálních zdrojů bychom potřebovali, kteří by řešili zdravotnické záležitosti, sociální, psychologické. A jak zajistíme, aby tyto zdroje mohly být v těchto zemích k dispozici, tam, kde vlastně, tam, kde vzniknou tyto no, naléhavé situace. Děkujeme, paní kolegyně, a nyní zpět k našim panelistům. Budu velice, velice striktně sledovat čas. Každý budete mít dvě minuty, takže prosím nejprve pan Monár. Děkuji za slovo. Velice stručně. Jistě, nehovoříme zde pouze o finančních záležitostech, nesmíme zapomínat ani na hodnoty, které to představuje. Ovšem v oblasti solidarity finanční věci, finanční stránka prostě nemůže být úplně zapomenutá. A já osobně si myslím, že pokud bychom chtěli mít férový, spravedlivý systém a ne prostě jak si uvažovat o té fixní částce na hlavu, pokud jde o přesídlování a tak dále. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na podporu určitého procentuálního nebo procentuální částky skutečných nákladů členských států, protože to, co členské státy investují, řekněme, pro podporu těchto uprchlíků, přesídlení a tak dále. To je samozřejmě různorodé v jednotlivých členských státech. To znamená, že ta paušální částka podle mě není úplně vhodnou a adekvátní. Proto bychom se tomu měli trošku ještě mm, věnovat a zamyslet se na A ten holistický přístup prostě musí zahrnovat veškeré aspekty. A správně bylo zúrazněno i to, že například návrat těch uprchlíků, kteří prostě nemohou získat ten konkrétní status, by měl být součástí celého holistického přístupu, čili ta možnost návratu do původních zemí. Dále ty aspekty na straně prosazování práva, prosazování všech záležitostí musíme vzít v potaz solidarita mezi členskými státy a úplně. Na závěr, solidarita na jedné straně samozřejmě představuje i finanční dimenzi a poté operační dimenzi. A pokud jde o tu provozní operační dimenzi, tak Frontex například nebo společné operace, které vede Frontex, skutečně zavážely. Když se podíváme na například mm, odborníky, kteří podporují eh, asilový orgán EASO, tak to je něco, co v minulosti nikdy neexistovalo. A to je úplně nová, no, nová realita. Ty agentury, které v podstatě například v rámci mm, hotspotu propojují jednotlivé odborníky, styčné důstojníky. To je vlastně nová naše reakce Evropského parlamentu a Evropské instituce. A to vlastně i díky vaší aktivitě a va- vaší iniciativě. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme za to, že jste dodržel čas a nyní poprosíme pana Kolera. Děkuji za slovo paní předsedkyně, děkuji rovněž za otázky jednotlivých poslanců, poslankyň. Rád bych zdůraznil to, že já jsem samozřejmě prezentoval náš nizozemský model, naši situaci. Já nevím, jak to vypadá v jiných členských státech. Otázka z odpovědnosti. Zdá je tam dostatečně striktní tento systém. Je tam mnoho orgánů, které to kontrolují, hodnotí ze strany komise, účetníci z účetního dvora. Ta odpovědnost a vůbec vykazování si myslím, že, je, že tam ty, ta pravidla jsou striktní, standardy jsou vysoké a Potom otázka na lidské zdroje, počet těch lidských zdrojů nebo úroveň těch lidských zdrojů, pokud jde o, vý, po, o uplatňování těchto finančních prostředků. My samozřejmě máme určité finanční prostředky k dispozici, rozhodnutí v tomto ohledu již padlo na jiné úrovni, v jiných orgánech. A my se snažíme samozřejmě s těmi částkami pracovat co nejefektivněji v rámci možností, které máme. Kvalita projektu, to byla další otázka. Tam bych rád zúraznil to, že projekty v rámci fondu AMIF teprve začínáme, ty budou zahájeny. Ty monitorovací návštěvy na místech na těch projekt, no, u těch projektů, ty jsou velice důležité, každoroční návštěvy. Máme tam výbor, který hodnotí periodicky tyto projekty, jejich plnění, to je důležité a u toho bývalého fondu SOLID, tam bych vás rád informoval o tom, že Evropská komise rovněž hodnotí ty poslední tři roky uplatňování tohoto fondu Solid a že by s tím měla přijít v listopadu. Děkujeme, pane Kolere, a nyní pan Barbatej. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže rovnou budu odpovídat. Flexibilita těchto naléhavých opatření já osobně si myslím, že to nové uspořádání je vhodné. Eh, v současné době jsou schvalována tato opatření v rámci jednoho měsíce. Někdo může namítat, že je to příliš dlouhé, ovšem musí zde být určitý kompromis mezi rychlostí a zároveň zajištěním toho, aby finanční prostředky byly věnovány řádným způsobem, udržitelným způsobem. Čili potřebujeme samozřejmě určitý čas pro schválení těchto opatření. A poté to byla otázka kvality projektu, kvality těch naléhavých opatření. Řešením by bylo v této oblasti to, aby členské státy hodnotili nejenom to, co se týká jednotlivých pro, eh, programů, projektů, ale že by členské státy mohly i iniciativně hodnotit subkontraktory nebo popros, požádat o pomoc agenturu EASO či jiné organizace, které by jim mohly profesionálně pomoci zhodnotit eh, tyto projekty. A pokud jde o nějakou zdravotnickou pomoc, asistenci, na základě zkušenosti z Bulharska například na 1 tisíc migrantů, 1 tisíc azylantů. Já jsem o tom hovořil s doktory, se sestrami. Říkali, že jeden lékař a dvě až tři sestry by mohli zajistit 24-hodinovou přítomnost v, danom, v daném středisku. Čili samozřejmě si to můžete propočítat. Jeden psycholog například by měl být k dispozici 24 hodin denně v každém tom středisku bez ohledu na počet lidí, to jsou teda psychologové například. Ovšem, tato řešení zároveň záleží i na tom, jak na přijímající střediska fungují, jaké jsou tam třeba dohody s místními klinikami, lékaři, u Bulharu například eh, se to právě povedlo tímto způsobem fungovat. V každé lokalitě, kde mají recepční centra, právě mají takové dohody s místními lékaři, soukromými lékaři, s klinikami, které mohou nějakým způsobem nahradit ten nedostatek personálu přímo v těch centrech, čili jeden lékař, dvě až tři eh, sestry a jeden psycholog na tisíc migrantů, to je podle mě minimum, které potřebujeme. Děkujeme. Pane Barbatej, říká paní předsedající, ráda bych poděkovala vám všem panelistům za to, že jste mezi nás přišli, za to, že jste se s námi podělili o vaše názory, poznatky. Bylo to nesmírně užitečné, nesmírně důležité. Ještě jednou dovolte, abych vám poděkovala. A nyní už budu muset se podívat na další bod na našem dnešním programu a to je hlasování, které za chviličku zahájíme. Děkuji ještě jednou. Let's make a, I give you all the, my, my card. That is my card.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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás požádala, abyste se všichni posadili. Poprosím vás, abychom mohli pokračovat, protože před sebou máme skutečně tlustou složku, skutečnou bychli hlasovacích seznamů, takže je lepší, abychom už začali. Doufám, že eh, <laughs> mi budete nápomocní při tomto hlasování. Doufám, že mohu počítat s vaší podporou. Nejprve budeme hlasovat o návrhu zprávy, která se týká situace základních práv Evrops... Eh, pardon, tedy ne, než se to týká tedy výběru kandidátů na ředitele eh, Evropské agentury pro základní práva. Minulý týden se konalo slyšení tří kandidátů. Byl zde pan O'Flaherty, paní van der Laan a paní Branskeris. Evropský parlament a rada eh, mají eh, vydat své stanovisko a také stanovit eh, preferenci těchto uchazečů. Nyní tedy přistoupíme k hlasování, abychom hlasovali o preferenci. Budeme hlasovat tímto způsobem. Musíme hlasovat elektronicky. Bude to hlasování tajné. Znamená to, že všichni potřebujete své hlasovací karty. Máte všichni své hlasovací karty výborně. Stanovíme pořadí preference na eh, tyto, eh, na tuto pozici ředitele. Výsledek eh, zašleme správní radě agentury, agentuře a agentura se nakonec rozhodne o tom, koho jmenuje. Budeme hlasovat o každém ze tří kandidátů, které se jmenovala. Budou se počítat pouze hlasy pro, pozitivní hlasy, to je důležité, a můžete hlasovat pro více než jednoho kandidáta. Takže budeme hlasovat jednotlivě o každém kandidátovi pouze hlas, hlas ano se počítá, ale můžete hlasovat pro více než jednoho kandidáta. Potom sezna, eh, sestavíme seznam pořadí podle toho, kolik pozitivních hlasů každý kandidát zůstal. Takže já vždycky řeknu jméno kandidáta, pak hlasujte pro nebo proti a, a už úplně nakonec, až odhlasujeme všechny ty tři kandidáty, tak zveřejníme výsledek budeme postupovat eh, ve stejném pořadí, jako to bylo u slyšení minulý týden, takže nejprve budeme hlasovat o panu o Flehrtovi, pak paní van der Laan a nakonec paní Bránské Hrys. Nakonec řeknu, jak, eh, jaký je výsledek, jaké je to pořadí preferencí, úplně nakonec. Tento výsledek potom zašleme předsedovi správní rady agentury, který nás později informuje pardon, který o tomto výsledku také informuje správní radu agentury. Takže začínáme hlasovat. Už jsem říkala, že se jedná o tajné hlasování. Nejprve hlasujeme o kandidátovi panu Flehrtovi. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. První kandidát, pan Flehrty. Končím hlasování. Hlasování je skončeno. Nyní zahajuji hlasování o kandidátce paní van der Laan. Končím toto hlasování. Děkuji a nyní zahajuji hlasování o třetí kandidátce paní Brans Keris. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. A nyní potřebujeme jenom minutku na to, abychom počítali pořadí a já vyhlásím výsledné pořadí těchto tří kandidátů. Musíme chvilku počkat, abych mohla ohlásit výsledek, pak se dostaneme na další bod. Takže paní Vanderland 32 hlasů pro, pan O'Flaherty 30 hlasů pro a paní eh, Brand Keris 9 hlasů pro. Takže paní van der Laan první, pan O'Flaherty druhý a paní Brand Keris třetí, 9 hlasů pro. Děkuji vám. Teď budeme hlasovat o zprávě, která se týká situace dodržování základních práv Evropské unie. Ptám se paní zpravodajky, paní Ferrari, zda by se chtěla ještě vyjádřit předtím, než přistoupíme k hlasování. Není tomu tak, takže přistoupíme rovnou k hlasování. Nebo ano, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně, budu stručná. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. E, ta zpráva byla velmi komplexní. Byla to zpráva, která se týká skutečně mnohých a mnoha oblastí, velmi obsáhla, komplexní zpráva a myslím si, že se nám podařilo navzdory tomu společně dosáhnout dobrého výsledku. A proto ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji, paní Ferraru. Nejprve bych ještě chtěla předeslat několik změn, několik oprav v hlasovacím seznamu, které tam nejsou ještě zařazeny. Pokud je 438 schváleno, tak 439 až 444 odpadne. Pokud bude 789 schváleno, tak 789 až 751 odpadá. Pokud 760 bude schváleno, 764, tak 765 až 771 odpadá. Pokud 773 je schváleno, tak 774 až 70, 70, 781 odpadá. A pokud 784 je schváleno, tak 785 až 793 odpadá. Já počítám, eh, doufám s tím, že sekretariát to taky ještě dá eh, v pravý čas, nám to ještě připomene. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky úplně od začátku, aby to bylo efektivní, protože si myslím, že to bude rychlejší a efektivnější. Takže kompromisní návrh 1. Kompromis 1. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 174. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 206 je pouze jazykový, o tom se nehlasuje. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 229. Na páté straně dole zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 230. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 243. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě deset na straně 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Eh, asi jste to nestihli. Takže pozměňovací návrh 210, je to pozměňovací návrh paní Elizabeth Watzenberg. Máte to všichni? Našli jste to všichni? Pozměňovací návrh 210 na straně 9, prostřed strany. Dobře, tak stále ještě hlasujte, prosím. Může nyní ukončit hlasování? Dobře, hlasování je skončeno. Přijato. 273 sekretariát opravuje. Ne, tak omlouvám se, říká paní předsedkyně. 272 nejdříve. 272. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 273. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 274. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 275. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 276. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 278. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 281. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď kompromis číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8, strana 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 334 na straně 13. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 334 na straně 13. Našli jste to všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 577. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 575. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 335. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 351. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Přijato. Kompromis 11. Hlasování je zahájeno. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Přijato. Kompromis číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď první část čísla 356 není součástí kompromisu, takže o ní musíme hlasit. Hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu paní Marie Christian Veržiat a dalších. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní Pozměňovací návrh 285 na straně 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14. Zahlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 287. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 360. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 367. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 393. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasujte prosím ještě. Nyní je hlasování. Končeno, přijato. 324 na straně 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 323. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 340. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, tak to je zamítnuto, bylo to 28 pro, 28 proti. 419. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 363. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 369. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 436. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 451. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 348 na straně 21 dole. Pozměňovací návrh 348. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 500. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 347. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 509. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 510. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 511. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 25. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 508. Pozměňovací návrh 508. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 520. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 524. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 526. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 527. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 528. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 532. Hlasování zahájeno. Hlasování skončeno. Přijato. 533. Hlasování zahájeno. Kon- skončeno. Přijato. 476. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 21. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 550. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Hlasujte, prosím. Teď je hlasování skončeno. Přijato. 551. Hlasování je zahájeno. Skončeno. Přijato. 559. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 560. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 562. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 564. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Kompromis 22. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 801. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 801. Hlasování je skončeno. Přijato. 805. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 806. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 579. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 581. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 582. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 585. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte, kolegové. Končím hlasování. Přijato. 600. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 603. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 605. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 606. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 608. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 612. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 37. Hlasujeme nyní. Prosím. 37. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 26. Kompromis. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 27. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 625. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 630 hlasujeme. Aha, to nám vypadlo. Omlouvá se paní předsedající. Takže 626. Hlasujeme, prosím. 626. Končím hlasování. Zamítnuto. osm. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 4, 648. Hlasujeme nyní. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. jednička. Můžeme hlasovat. Máte to? Dobře, výborně. Končím hlasování. Přijato. 683. Hlasujeme, prosím. Promiňte, omlouvá se paní předsedající. To je nyní součástí kompromisu, takže o tom nemusíme hlasovat. Takže to bylo v 27. zahrnuto. 687 teda. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 691. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 694. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 713. Hlasujeme nyní. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 714. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 715. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 720. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Prosím, hlasujeme. Končím. Hlasování přijato. 684. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 721. Ne, to nemusíme, takže kompromis 29. Dobře. Hlasujeme nyní. Kompromis 29. Končím hlasování. Přijato. 729. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 730. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 731. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 732. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 733. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 740. Hlasujeme. Končí hlasování. Přijato. 489. Hlasujeme. Končí hlasování. Přijato. 495. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. 496. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 10. Kompromis 10. Hlasujeme. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 30 a nyní budeme muset hlasovat odděleně. GUE požádalo o první část, kromě slova sam, takže hlasujeme o první části. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A druhá část. To znamená, tam to bude s tím výrazem sam. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Opět. To bude hlasování po částech. První část. Celý text. Kromě výrazu sam. Takže zase hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. To bude s výrazem sam, podobně jako předchozí hlasování, takže hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32. Kompromis 32. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 33. Hlasujeme nyní. 33. Končím hlasování. Přijato. 34. Kompromis číslo 34. Hlasujeme nyní. 34. Končím hlasování. Přijato. 35. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 36. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 835. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 844. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 848. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 377. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 483. 483. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 40. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 871. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 872. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 874. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Takže paní předsedkyně se omlouvá kompromis 41. Kompromis 41. Končím hlasování. Přijato. 854. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 42. Hlasujeme nyní. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 889. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 821. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 734. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 39. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 908. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 379. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní to budou právní ustanovení. Jedna, pět, sedm až šest a potom 48 až 51 a poté 53 a 71 souhlasíte-li, budeme hlasovat o všech unblock. Takže prosím, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Dvojka a trojka jsou identické návrhy. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 73. Zájuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedním hlasem. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 43. I open the vote for compromise 40. Zahajuji hlasování o kompromisu 43. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 95. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 95. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 105. Pozměňovací návrh 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 106. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 107. Pozměňovací návrh 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 120. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 124. Hlasujeme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 127. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 131. <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pardon. Přijato. Pozměňovací návrh 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 141. Zahajuji hlasování. Hlasujte prosím, hlasujte prosím trošku rychleji. Děkuji, hlasování je skončeno, přijato. 139, nebo ne? Tak eh, pozměňovací návrh 142. Zahajuji hlasování o 142. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 149. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 151. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 152. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 154. Hlas z pléna bez mikrofonu, bohužel bez mikrofonu. Paní předsedkyně říká, hlasujeme o 154. asi máme rozdílné hlasovací seznamy, říká paní předsedkyně. Hlasujte prosím o pozměňovací návrhu 154. Hlasování je otevřeno. 154. Hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. 155 můžu pokračovat rychleji, ale musíte hlasovat. Končím hlasování 155, zamítnuto. 156. Eh, pardon, eh, omlouvá se paní předsedkyně, toto bylo schváleno. 156. Mm, reakce, no. Reakce schváleno. 156. Končím hlasování. Přijato. 157. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 158. Hlasování je zahájeno. Zahlasování je skončeno. Většina kolegů neshlasuje dostatečně včas. Je to schváleno. 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 161. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 163. Zahajuji hlasování. 163. Končím hlasování. Přijato. 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 165. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní stanovisko AVKO. Stanovisko výboru AVKO. O většině odstavců nebudeme hlasovat. Hlasujeme o jedenáctce. Odstavec jedenáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec dvanáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále, stanovisko výboru FEM. Rec, první dva jsou pokryté, takže recital C, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A bod odvodnění D, recital D, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní F jako František, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. G jako Gabriela, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. H jako Hana, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Mohli bychom takto hlasovat pouze zvednutím ruky, ptá se poslankyně z pléna. No ale pak to bude těžké, protože budeme muset počítat. Zatím to šlo docela rychle, říká paní předsedkyně. Já si myslím, že kdybychom nehlasovali hlasovacími kartami, tak by to bylo mnohem pomalejší. Já bych pokračovala elektronicky. Takže I jako Ivan. Zahajuji hlasování, končím hlasování, končím hlasování. Přijato. L jako Lukáš. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. O jako Ota. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Odstavec 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Zah- zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 30. Končím hlasování. Přijato. Stanovisko výboru PETY, bod odůvodnění C jako Cecílie. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E jako Eva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. F jako František. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. H jako Hana. Končím hlasování. Přijato. Resal, byl to J jako Jan, zahajuje hlasování. J jako Jan, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. M jako Martina. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. N jako Norbert. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmnáctka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. dvacet jednička Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 23. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 24. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 25. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 26. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 27. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 29. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 25 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme, blahopřejeme zpravodajce. Děkujeme, děkujeme, milí kolegové. Děkujeme za vaši spolupráci, pochopení a uvidíme se dneska odpoledne.